Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat na druhé části dnešní schůze našeho výboru. Myslím si, že bychom již mohli začít. Chtěl bych nejprve velice upřímně přivítat generálního sekretáře za eh, Španělsko, pana Garida, který Eh, byl u nás eh, hostem velice často a my velice eh, rádi ho zde vítáme a také jsme velice rádi s nimi spolupracovali. Také pan Garido vyžád, asi hm, pozval mnoho našich členů, aby se účastnili různých konferencí a různých Například nejposlední konference se konala v Palma de Malorce a také se jí účastnily dvě naše členky. Také bych chtěl Eh, vám eh, poděkovat za jménem, eh, jménem všech členů, za to, že jste nás také pozval na neformální oběd, který se konal v rámci Rady pro konkurenceschopnost v květnu. A také jsem velice rád, že jsme hovořili o vnitřním trhu. Myslím si, že to bylo velice cené a myslím si, že to také přispělo i k dokončení zprávy pana Montyho a zprávy pana Greka. To bych ještě chtěl do záznamu oficiálně zde říci, že za to velice děkujeme. Takže nyní bych požádal pana Dega Lópeza Garida, aby eh, tedy přednesl svůj příspěvek, poté budeme klást dotazy a já si myslím, že tedy bohužel pak budete muset eh, odjet do Madridu, ale nicméně jsme velice rádi, že se můžete eh, zúčastnit dnešní schůze. Velice rádi si vyslechneme zejména to, co se vám podařilo, čeho jste dosáhli a tak dále. Děkuji a dávám vám slovo. Thank you. Thank you, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za vaše laskavá slova, která jste, se kterými jste se na mě obrátil na začátku jednání. Pro mě je to veliká čest, že zde mohu být ve vašem výboru IMCO. Jestli si já jsem zde byl 17. března úplně poprvé a mluvil jsem o prioritách, které si stanovila španělská vláda v oblasti vnitřního trhu. Byly to priority, které jsme si stanovili pro naše šestiměsíční předsednictví. Nyní jsem eh, jsem došel jako osoba, která byla zodpovědná za Radu pro konkurence schopnost v průběhu našeho předsednictví. Byl jsem obzvláště odpovědný za tu část, která se týkala vnitřního trhu. Možná bych vám nyní mohl poskytnout takový krátký přehled toho, co jsme dělali v minulých šesti měsících a to, co se také týkalo vnitřního trhu v rámci Rady pro konkurenceschopnost. Také bych se mohl vyjádřit i k těm oblastem, eh, ke kterým, ve kterých jsme dosáhli pokroku, ve kterých jsme dosáhli shody. A také bych mohl něco říct o tématech, eh, se kterými se poté bude zabývat eh, belgické předsednictví. Jak víte, po belgickém následuje maďarské předsednictví a španělské, maďarské a belgické předsednictví tvoří trio předsednictví, takže ta vazba mezi námi je velice úzká. Znamená to tedy, že jakákoliv práce, která byla započata za našeho předsednictví, tak na tu naváže belgické předsednictví. Doufáme, že to předání štafety proběhne velice hladce a že se nám eh, podaří dosáhnout cílu, které si stanovilo celé trio předsednictví. Víte, že program předsednictví tria byl přijat před šesti měsíci a já bych nejprve rozdělil svou přednášku do tří částí. První část budu se věnovat eh, znovu na startování vnitřního trhu. To je takový jeden z hlavních eh, strategických elementů. Je důležitý pro mm, přítomnost a také budoucnost EU a také je to důležité téma pro španělské předsednictví rady. Víme, že to jsou témata, která zajímají samozřejmě i váš výbor, tedy váš výbor IMCO. A jsou to témata, které jsou zároveň důležitá pro komisi budu odkazovat na určité iniciativy a konkrétní věci, kterými jsme se zabývali v minulých šesti měsících a byly na programu našeho jednání. Byla to témata, ve kterých, eh, u kterých jak rada, tak parlament úzce spolupracovali. Jasné, že my jsme eh, my dohromady společně tyto dvě instituce vydávají nebo vypracovávají legislativu a činíme tak na návrhy komise. V první části se budu tady věnovat horizontálním otázkám, které souvisejí se znovu nastartováním vnitřního trhu. Jak víte, je to téma, které je pro španělské předsednictví rady zásadní. A také to je téma, které jsme probírali na Radě pro konkurenceschopnost, kde jsme se zabývali eh, specifickými aspekty vnitřního trhu. Je důležité, abychom podporovali eh, hospodářskou obnovu EU a je to také důležité proto, abychom znovu pomohli na struk- zlepšit strukturu vnitřního trhu a pomohli ekonomické obnově. Minulý týden na radě. A víme také, že i v parlamentu se projednávaly závěry rady a byl zde přítomen také pan eh, Herman Van Rompuy. Nicméně na poslední radě se v závěrech specificky zmiňoval vnitřní trh. A bylo poukázáno na to, že zde byl učiněn eh, velký skok dopředu byl zde učiněn pokrok. A máme také celou řadu iniciativ, které byly velmi pečlivě vypracovány a které jsou také zmíněny v nedávné zprávě pana profesora Monteho. A nyní před sebou mám tu zprávu, která byla předložena i panu eh, Barosovi 9. května letošního roku. Komise plánuje představit několik návrhů, tak abychom mohli rozvinout myšlenky, které jsou obsaženy ve zprávě pana Montyho. Stane se tak na podzim a rada se těmto tématům bude muset i věnovat ke konci roku pravděpodobně v prosinci. Jak vidíte, vnitřní trh je strategickým elementem v rámci strategie Evropa 2020 je to strategie pro růst a pro vytváření pracovních míst, tedy vytváření nových kvalitních pracovních míst. Máme tedy k dispozici iniciativy komise, máme zde zprávu pana Montyho a existuje ještě několik dalších iniciativ v rámci rady, a také iniciativa Evropského parlamentu. Vidíte tedy, že všechny instituce se do této práce zapojily a zhodli se na takovém obecném přístupu. Jak eh, možná také víte, Rada pro konkurenceschopnost se setkala dvakrát ze španělského předsednictví a vyzvala pana profesora Montyho, aby na zasedání přišel a aby nám vysvětlil, jakým způsobem eh, zprávu sepsal a co ho k jeho závěrům vedlo. Na tom zasedání eh, se účastnil několik lidí a pan Monty Eh, měl také příspěvek na neformální zasedání pro eh, ministry pro vnitřní trh a bylo to skutečně velice zajímavé setkání s panem profesorem Montym. Dále, co jsme všechno udělali v rámci našeho předsednictví? Uspořádali jsme celou řadu jednání, navázali jsme tedy na jednání, která byla již započata za švédského předsednictví a snažili jsme se o to, aby zasedání byla více strategická. Snažili jsme se také o to, aby se pan profesor Monty našich jednání účastnil, protože jsme chtěli, aby jeho zpráva byla výchozím bodem pro jakoukoliv práci, kterou budeme v rámci společenství dělat za účelem oživení vnitřního trhu. jak víte vy a jak ví i váš pan předseda. Co se týče vnitřního trhu, posílení vnitřního trhu a oživení vnitřního trhu, to je strategické téma pro nás všechny. Je to také jeden z cílů, které si Evropská unie stanovila. A my jsme se k těmto cílům zavázali i v rámci španělského předsednictví. V průběhu dvou jednání, na které jsem již odkázal, jedno bylo jednání, na které přišel pan Monty a druhé jednání, na které přišel Malcolm Harbour, tak se neformálního oběda účastnili i ostatní lidé a bylo to důležité, protože jsme se zamysleli nad dalšími otázkami, které souvisí s vnitřním trhem průběhu diskuzí, které jsme uspořádali, jsme poukázali na důležitou roli vnitřního trhu. Obzvláště jsme poukázali na to, že vnitřní trh hraje důležitou roli při vymanění se z krize. Je to důležité pro vypracování strategie ústupu, je důležité zaměřit se na odstranění překážek na trhu a vnitřní trh může být také významným příspěvkem k hospodářskému oživení Evropské unie. A to je tedy hlavní cíl, který jsme si stanovili v průběhu španělského předsednictví. Na neformálním obědě s panem komisařem Barnier a také s panem profesorem Montem bylo řečeno, že se komise domnívá, že je důležité řádně implementovat elementy, které jsou důležité pro vnitřní trh, například směrnice o službách, a o tom pohovořím později. Samozřejmě je to důležité pro Evropskou unii, musíme se snažit zvýšit HDP a také zvýšit míru zaměstnanosti v rámci EU. To také důležitá součást strategie dalšího rozvoje vnitřního trhu. A k tomu se ještě vyjádřím později ve svém příspěvku. V průběhu několika minulých měsíců jsme vedli strategickou debatu, a to jak z politického, tak z hospodářského hlediska. A výsledky této diskuze nás vedly k tomu, že pokud budeme mít opatření, která budou pouze sektorově zaměřená, tak nám to nebude stačit. Nebude to dostatečné k tomu, abychom skutečně dospěli k oživení vnitřního trhu. Co tady potřebujeme udělat? Potřebujeme dosáhnout pokroku i v jiných oblastech. potřebujeme eh, překonat jistá kritická místa, jisté nedostatky, které stále ještě panují na vnitřním trhu. Musíme tedy tyto problémy překonat a to na základě dobře nastavených politik, jak průmyslové politiky, tak eh, politiky v oblasti životního prostředí, a měli bychom se také soustředit na prohloubení a posílení vnitřního trhu v různých oblastech. Je důležité podívat se také na externí aspekty vnitřního trhu a poukázat na důležitost konkrétních sektorů, již jsem upozornil na, na sektor služeb, ale pak zde máme ještě sektor eh, digitálního trhu. Chtěl bych také upozornit na to, že Komise a rada přijaly takzvanou digitální agendu. A Evropská rada tuto agendu, digitální agendu podpořila a to na setkání 17. června. Je to taková vlajková loď, taková vůči iniciativa, která bude implementována v průběhu letošního roku. Těchto vůčích iniciativ je asi sedm a jsou to konkrétní politiky, které reflektují to, čím se zabýváme. Je pravda, že tyto iniciativy úzce souvisí se strategií Evropa 2020. Takže máme zde zprávu pana profesora Montyho a sám Evropský parlament předložil některé iniciativy, které se týkají vnitřního trhu. Například zpráva pana Louise Kreha která se týká toho, jakým způsobem přizpůsobit vnitřní trh eh, občanům a spotřebitelům v Evropě. A soustředím se v rámci této iniciativy hlavně na evropské občany. Myšlenka je taková, že budou schopni eh, všimnout si zlepšení v jejich každodenním životě. Důležité je také, abychom evropské politiky přiblížili občanům. A pak jsou zde ještě jiné politiky, které sahají až do roku 2002, například politika pana Lamasoura. A je důležité tedy i nadále rozvíjet vnitřní trh v rámci EU. Podívat se na eh, strategické aspekty vnitřního trhu. Je pravda, že instituce již dosáhly velkého úspěchu. Rada eh, udělala hodně věcí, hlavně za španělského předsednictví v minulých šesti měsících. A nyní ke konkrétnějším věcem, o kterých také diskutuje Rada. A je to také součástí stále probíhající práce v rámci parlamentu. A já se budu snažím, snažit ty konkrétní věci probrat rychle, abychom se mohli na některé detailně spolu zaměřit. Začnu například se směrnicí o službách. Směrnice o službách je směrnice, která se týká sektoru služeb Evropské unie a představuje asi 60 až 70 eh, HDP. Také představuje i vysoké procento eh, pracovních míst. Jsou zde určitá vnitřní eh, úzká místa, určité vnitřní překážky, které E, zatím brzdí potenciál celého tohoto sektoru služeb. Co se týká například ochrany spotřebitele nebo vytváření kvalitních pracovních míst. Eh, směrnice o službách je také velice důležitá. Souvisí to i se strukturálními reformami, které se uskuteční v Evropské unii. Nyní hovoříme o strategii 2020 a o potřebě dalších reform, ale myslím si, že ta směrnice o službách představuje jednu z těch eh, nejdůležitějších eh, reform, které dnes provádíme. Některé členské státy zatím ještě neprovedly plně tuto směrnici. A na našich schůzích Rady pro konkurenceschopnost, které jsme uspořádali během uplynulých šesti měsíců, jsme zdůrazňovali důležitost členským státům. a Říkali jsme, jak je důležité, aby tuto konkrétní směrnici dobře prováděli. Nyní se nacházíme ve fázi vzájemného hodnocení. Mm, to také, eh, tomu jsme také věnovali velkou část těch schůzí Rady pro konkurenceschopnost. Tato fáze hodnocení bude ještě trvat během tohoto roku a my se domníváme, že to je nesmírně důležitá eh, etapa, protože se musíme podívat na dopad v jednotlivých členských státech, musíme také zajistit, že tato směrnice bude dobře provedena ve všech zemích a to se týká každého ustanovení této směrnice a doufáme, že do prosince tedy eh, nakonec bude eh, vypracováno eh, hodnocení, jak stanoví článek 39 této směrnice. Dále je zde další velice důležitý sektor, zejména v období stávající krize, a to je sektor malých a středních podniků. je důležité bojovat proti zadluženosti a proti platební neschopnosti. Víme, že v některých případech je to dost obtížné pro některé podniky. A to je aspekt, kterému se musíme věnovat. Mm, podniky mají například problémy s tím, aby získali úvěry. A je tedy důležité, abychom si uvědomili, že je důležité, abychom se tomu věnovali. Například opožděné platby mohou v některých případech eh, znamenat eh, zadlužení firmy. A proto je důležité, abych, aby nedocházelo k těm spožděním eh, v, pro, v platbách v obchodních v obchodním styku. Také je důležité, aby Rada i Evropský parlament nalezli, nalezli schodu. Eh, pokud eh, dosáhnou dohody v tomto konkrétním aspektu, eh, tak to bude přínosné. A také víme, že mm, při této příležitosti bych chtěl ještě zdůraznit, že Evropský parla- parlament má nyní schválit mandát, abychom mohli zahájit trialog s komisí a radou. V rámci rady nyní čekáme na stanovení termínu Eh, Evropský parlament také nyní eh, hovoří o tom datu, protože to je na nejvyšší důležité. Budeme velice rádi, až se konečně dohodne nějaký termín, abychom mohli vést o těchto věcech debatu, protože se to také týká, eh, nebo v těchto, jedná se to zejména těch legislativních rozhodnutí, která se týkají toho prodlení v platbách a spožděných platbách. Ta směrnice o spožděných platbách je také eh, nesmírně eh, složitá, je velice komplexní, má také různé aspekty, má různé rozměry a celkově je velmi důležitá. Doufám, že budeme schopni vést eh, trialog s Evropským parlamentem a to co nejdříve. Takže Nyní eh, se podívám na takovou třetí množinu věcí, kterým se jmen, eh, věnujeme a to jsou, to je duševní vlastnictví a práva k duševnímu vlastnictví. To je trošku jiná oblast a eh, té se také věnujeme v rámci Evropské unie a nyní se hovoří o tom, o přípravě určité regulace, určité právní úpravy. Například se věnujeme uh, Um, padělání a piráctví. Víme totiž, že tyto činnosti uh, velmi poškozují nikoli pouze inovativní podniky v Evropě, ale také způsobují eh, například risk pro veřejné zdraví nebo způsobují eh, riziko pro spotřebitele. 1. května se konala Rada pro konkurenceschopnost a dohodla se na usnesení, které také bylo eh, převtěleno ve sdělení komise o tom, jak eh, hodláme vyhrát boj nad eh, padělateli a piráty. Myslím, že můžeme být poměrně spokojení, co se týče práce, kterou jsme odvedli v oblasti průmyslových práv k duševnímu vlastnictví nebo k duševním právům v té oblasti průmyslu. Máme zde také dohodu proti, takzvanou dohodu akta, dohodu proti padělání. A zde skutečně jsme také dosáhli velkého pokroku za uplynulých 6 měsíců. Co se týče průmyslových eh, eh, duševních práv, tak zde máme také, hovoříme o patentech, eh, s setkáváme se s komisí, eh, hovoříme o patentech. Je velice důležité, abyste byl eh, takzvaný patent společenství, což znamená, že by to měl být i celoevropský patent, kterým by se také posílila inovace, kterým by se posílala právní jistota společností, což je velice důležité právě pro ty malé a střední podniky. A eh, zde hledáme určité nástroje a toto by bylo také jedním z nástrojů, kterým bychom bojovali proti nekalé konkurenci. Španělské předsednictví doufalo tedy, že nalezne určité spravedlivé korektní řešení, které bude vyhovovat um, také co se týče soudní příslušnosti a co se týče jazyka. A eh, tedy doufejme, že jednoho dne bude ten patent společenství k dispozici a bude fungovat. Dále tedy čtvrté čtvrtá množina těch témat, která se opět úzce týká vnitřního trhu. Je to téma, které se přímo týká ochrany spotřebitelů. Jedná se o návrhu směrnice o právech spotřebitelů. Ta nedávná Rada pro konkurenceschopnost, která se konala 25. května, se tomuto tématu velice podrobně věnovala. Vedli jsme tam nesmírně zajímavou rozpravu Ehm, věnovali jsme se široké mm, řadě tématů a myslím si, že to bylo velice důležité i z politického hlediska. Byla tam eh, velká většina členských států, kteří ehm, měli vlastně stejný názor, jako máme zde v parlamentu. Jednalo se o určité smíšené hodnocení. A už o některých věcech jsme hovořili už, eh, když jsem z vás navštívil naposled. Hovořilo se o takzvané maximální harmonizaci a ukázalo se, že by to asi nebylo příliš praktické. Takže jsme se rozhodli pro jiný přístup, na kterém, o kterém se hovořilo na Radě pro konkurenceschopnost a doufáme, že tento nový přístup eh, bude také povede k dohodě s Evropským parlamentem Můžu říci, že text, na kterém pracujeme na radě a také jsou ty, zde ty různé diskuse, tak e, zítra 24. června tedy zveřejníme ten návrh, který jsme připravovali společně s belgickou vládou, protože belgické předsednictví e, již se brzy ujme své funkce. A bude tedy, důl, bude tedy možné mít té dohodu, do konce roku snad tedy bude eh, k dispozici dohoda napříč všemi institucemi Evropské unie, což je naším záměrem. Dovolte mi ještě na závěr eh, pohovořit o nařízení o textilních výrobcích a o textilích. Zde také očekáváme um, získání pověření Evropského parlamentu, takže mm, abychom mohli hovořit ještě o podrobnějších podrobnostech. Já vám také bohužel nemůžu tedy říci, nemůžu hovořit o všech podrobnostech, mohu vám takto, mohu, spíše jsem chtěl takhle obecně pohovořit o tom, čemu jsme se vlastně věnovali společně s komisí a s Evropským parlamentem za těch uplynulých šest měsíců našeho španělského předsednictví. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi ještě nakonec říci, že se nacházíme v době, kdy ekonomická krize nás trošku tlačí, ehm, dává nám určitý impuls. Možná to zní paradoxně, ale znamená to, že eh, musíme pokročit s tím, abychom prohloubili a um, zlepšili vnitřní trh v Evropě. Myslíme si, že eh, všechny instituce Evropské unie, parlament, komise, rada i členské státy musí spolupracovat v tom, aby nalezly eh, určité, určitou společnou půdu, aby z této krize Eh, učinili vlastně výzvu a učinili z ní příležitost. A doufejme tedy, že to také, k tomu také přispěje vnitřní trh. Děkuji. Děkuji. Děkuji za velmi komplexní přístup a také velmi dobrý přehled a také za váš osobní závazek a vaše pracovní nasazení. Také děkujeme, že jste k nám přišel. Jak jste řekl sám, učinili jsme poměrně velký pokrok. Máme několik hlášení několik lidí, kteří se přihlásili o slovo. A samozřejmě nevím, eh, co bude začeno o tomto tématu na zítřejší schůzce koordinátorů. Máme zde paní Vaskele, která se eh, je zpravodajkou pro toto téma. Eh, zabývá se směrnicí o měřících nástrojích a v současnosti jsme těsně kousek od toho, abychom naši práci úspěšně dokončili. Je pravda, že ještě není mandát, ale doufáme, že se nám to podaří v rámci parlamentu prosadit. Dobře, takže nyní dám slovo kolegům. Nejprve ještě je zde několik již lidí, kteří se přihlásili o slovo. Pokud by se chtěl ještě někdo další přihlásit, prosím, naznačte mi primul rând vreau să mă alătur și eu. Uh, děkuji, pane, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat španělskému předsednictví, protože si myslím, že měl, byla velmi dobrá komunikace s Evropským parlamentem za v těchto šesti měsících. Kromě toho si myslím, že Máme také, eh, jsme měli také velmi dobrou komunikaci s naším výborem, což je velmi důležité, protože vnitřní trh je jeden z nejdůležitějších eh, elementů Evropské unie a myslím si, že lépe organizovaný a lépe fungující eh, společný trh může vytvářet významnou přidanou hodnotu a pomoci překonat hospodářskou krizi. Například bychom měli pomáhat evropským podnikům přežít krizi. Hovořil jste o Montyho zprávě a tak, jak jsme to všichni pochopili, tak je ještě mnoho práce před námi, abychom skutečně měli eh, dobrý, dobře fungující eh, vnitřní trh. Směrnice o službách je velmi důležitá pro náš výbor, ale je ještě jedna směrnice, která by měla být co nejrychleji prosazena, nebo kde máme ještě určité problémy, a to je směrnice o profesním vzdělávání, o profesní přípravě Měli bychom se podívat, kde jsou ještě překážky a jak je můžeme překonat. Vím, že to nebyla jednoduchá jednání o textilních výrobcích, o metrologii a o uh, Eh, stavebních materiálech, stavební oblasti a tak dále, ale domnívám se, že rada se k problému postavila velmi konstruktivně, což je důležité. Z celého srdce doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, také dohody o zpětném proplácení, o zpožděných platbách, protože to je pro nás velmi důležité a myslím si, že by to mělo pomoci také k tomu, aby evropské podniky mohly udělat kroku předu a lépe přežily krizi. Pokud se týká zdravotní politiky, tak bych se chtěl zmínit ještě o jednom bodu Chtěl bych vám poblahopřát za směrnici o přeshraniční zdravotní péči, protože to je skutečně jeden z největších úspěchů španělského předsednictví. A ještě jednou bych chtěl za to poděkovat. Velice děkuji. Nyní vystoupí místo předseda, místo, před, místo předsedkyně našeho výboru. Bohuž, bohužel hovoří bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem ze stejné frakce jako pan Busoj, ale řekl věci, které bych také chtěla zdůraznit. Nejprve bych chtěla poděkovat španělskému předsednictví a poblahopřát mu, a to ze dvou důvodů, protože vzác, máme, měli jsme velice četné kontakty, což je vzácné v, na úrovni rady s jednotlivými ministry španělského předsednictví a s vámi osobně, který jste často se účastnil schůzí našeho výboru, protože jste řekl, že vnitřní trh a oživení vnitřního trhu je zcela zásadní strategická záležitost, zejména v tomto období. Takže bych vám chtěla poděkovat, protože prožíváme velmi obtížné období. Pokusili jste, protože jste byli první předsednictví eh, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Zdá se, že to dobře proběhlo a za druhé prožíváme bezprecedentní krizi. Snažili jste se jí čelit, přestože vaše vnitřní situace je také velmi obtížná. Já bych chtěla zdůraznit dva body. Samozřejmě jste hovořil o správném převádění směrnici o službách, což je zásadní věc a domnívám se, že jsme již udělali určitý pokrok, budeme mít hodnocení na konci roku a chtěla bych se vrátit k tomu, co řekl pan Busoj, protože směrnice o službách a o profesionální kvalifikaci se překrývá. Správně jste řekl, že čistě odvětvová opatření nestačí pro vyřešení této krize, že je potřeba mít průmyslové politiky, politiky evropského výzkumu a hovořil jste o vzdělání, o školení, pokud čtu španělský tisk, tak se domnívám, že v posledních dnech jste zahájili velkou politickou kampaň o vzdělávání mladých zejména, protože u vás je velká nezaměstnanost mladých lidí a myslím si, že je velmi důležité provádět na vnitřní úrovni i na evropské úrovni tuto úvahu týkající se právě reformy směrnice o kvalifi- prof, nebo o profesní přípravě vy jste vlastně toto již zahájili, takže počítáme s vámi. Potom jste také oživili nebo obnovili, i když možná to mohlo jít ještě poněkud dále, tu směrnici o přeshraničních zdravotních službách a byla bych ráda, kdybyste předal mé pozdravy také pan Chimenezovi, který vlastně skutečně obnovil to původní nařízení a dal poněkud větší eh, bezpečnost pacientům a v podstatě také se oživili obnovily obnovili a prohloubili systémy ochrany a sociálního zabezpečení pacientů, což je velmi důležité. A co se týká ochrany spotřebitelů, tak bych chtěla také říct, že jsme zahájili skutečnou politiku, zejména s pomocí Spojených států, protože jste je pozvali do Palma de Mallorca minulý týden a doufám, že postupně i Čína bude s námi spolupracovat a domnívám se, že toto všechno budete moci předat eh, nastupujícímu belgickému předsednictví, které stejně jako vy vlastně sociální aspekt považuje za klíčový prvek vnitřního trhu, protože občané samozřejmě jsou součástí vnitřního trhu. Děkuji. Děkuji. Ano. Za prvé, já bych chtěla také srdečně poděkovat za, i za tuto poslední prezentaci zde v našem výboru. Myslím si, že je to velmi dobrý eh, závěr. To, že jsme ještě jednou si udělali přehled toho, co se podařilo, ale měli bychom také si udělat přehled toho, co se nepodařilo. Samozřejmě vaše situace je obtížná, jakožto první předsednictví po vstupu Lisabonské před, eh, smlouvy v platnost byla situace ještě trošku nestabilní také jsme vyvíjeli iniciativu jako první výbor u těch důležitých dokumentů, zejména ta směrnice o platbách a ukázalo se, že se to ještě musí všechno trošku zají, zažít, zavést. Možná, že se to ještě zcela nenastavilo podle nových postupů. My jsme malá když zde malá frakce se třemi členy zastupuje pět různých stanovisek, abych tak řekla, tak to už je dost obtížné. A ještě bych se chtěla zmínit o posledním bodu, který je e, trošku takový kritický a to vývoj zálež toho dokumentu o pozdních platbách. Chceme skutečně mít konsistentnější a mm, rozumnější postup, který bychom si byli přáli my v parlamentu a v našem výboru. Určitě jsme po určitých turbulencích také se shodli na určitých kompromisech a potom jsme očekávali, že se v radě stane něco podobného. Bohužel však tomu tak nebylo. Určitě to ne, asi to nesouvisí s vaším předsednictvím, ale, ale říkám to kriticky, že je to možná, že z těch 27 členských států je ještě, jsou ještě některé, které to nechtějí. A v radě eh, s vámi nespolupracovali konstruktivně, jak tak, jak by bylo smysluplné, aby ten dokument dospěl. Proto samozřejmě celkově mé hodnocení je velmi pozitivní, sledovali, přivítali jsme to, ale to, že dnes ještě nemáme schodu u pozdních pladeb, tak to je možná spíše eh, spojeno s velmi rozdílnými eh, názory ostatních 26 členských států. Nicméně doufám, že se nám zítra podaří dojít ke schodě už velmi rychle a že již nedojde k dalšímu spoštění, protože ty malé a střední podniky na to opravdu velmi čekají. Děkuji. Well, thank you very much, Barbara Weiler, and also uh, I must... Velice děkuji a také bych chtěl ještě jednou poděkovat za náš výbor, za tu, za přípravu této zprávy. Doufáme také, že teda na tom ještě během tohoto měsíce eh, uděláme ještě další práci, že dosáhneme ještě pokroku. A nyní pan Transilitis. A poté možná ještě budeme mít čas na několik pár eh, dalších otázek. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat panu ministrovi za prezentaci o práci, kterou odvedlo španělské předsednictví. Mám několik komentářů. Za prvé, co se týče ochrany spotřebitelů. Vítám způsob, jak rada nechala eh, jak, jak tedy vlastně eh, rada zanechala ten svůj postoj a že tedy se hovoří o té smíšené harmonizaci. Mám pocit, že eh, předsednictví se nesnažilo zde dostatečně, že nedosáhlo dostatečných cílů. Více se dívali hlavně na bankovní systém, což samozřejmě bylo z pochopitelných důvodů, ale myslím si, že bychom zde měli mít ještě více eh, snahy pomoci eh, podnikům, malým a středním podnikům. Co se týče té směrnice o službách, tak jak byste, dokázal, jak byste ohodnotili ehm, tuto velice složitou rámcovou směrnici. Myslíte si, že, že členské státy budou schopny ji provést nebo očekáváte nějaké problémy a jaké? Na poslední návštěvě eh, pana ministra zde eh, na našem výboru eh, se hovořilo o důležitosti přeshraničního obchodu. A také e, pan ministr hovořil o zřízení nového nového způsobu, e, který má zlepšit fungování vnitřního trhu. Máte, můžete k tomu ještě něco dodat? Ano, já bych vás nyní možná požádal, abyste odpověděl na ty první dotazy, které jste padly. Děkuji. Hmm. <clears throat> Děkuji, pane předsedající Nejprve bych chtěl odkázat na určitý problém, který, o kterém jste se zde zmínili. Totiž dva poslanci konkrétně se o něm zmínili. A to je otázka směrnice o spoždění, spožděných platbách. Ta otázka zde zazněla. Tato směrnice o pozdních platbách je určitě mimořádně důležitá. A zejména pokud jde o malé a střední podniky, a zde se vracím k tomu, co řekl pan Tentafilides o význam, významu včasných pladeb právě. Tak pro malé a střední podniky je toto skutečně vitální eh, dokument. Opravdu na něj velmi netrpělivě čekají. Dá se říci, že v podstatě jejich přežití, jejich existence závisí na řešení, které se nám podaří najít v této směrnici, protože skutečně se nacházíme v určitém začarovaném kruhu. A v podstatě to může vést až k tomu, co bych nazval úmrtnost podniku. Týká se to také veřejného sektoru. Neřekl bych, že mají odpovědnost v této oblasti, ale nicméně je, je zde určitá možnost zmírňovat určité dopady spožďování směrnic. V rámci Evropské unie máme jedno, vnitřní trh, jednotný trh a jsou určité přeshraniční, nadnárodní eh, finanční transakce, které se provádějí a takže tento problém má skutečně celoevropskou dimenzi. A co, co se týká občanství, tak eh, řešením by mohlo být zlepšit naši image, tak abychom získali větší důvěryhodnost v Evropské unii. Ten, samozřejmě tento dokument je spojen s určitými potížemi které nejsou jsou to určité problémy mezi radou a parlamentem. Jsou tam procedurální problémy a potom zásadní problémy. Myslím si, že bychom mohli mít dva typy řešení. Ty procedurální problémy, tak jsem v podstatě jsem již řekl, že je důležité, aby aby Evropský parlament přijal rozhodnutí ohledně mandátu, který umožní zahájit trialog. Uh, a zde jsou a zde na, paní Weiler se vyjádřila pozitivně v tomto smyslu, což mě uspokojuje. Nicméně zbývá ještě několik bodů, které jsou nevyřešené, které se týkají tady této směrnice o spožďování pladeb. Ne, nejsou tam nějaké nevyřešitelné otázky, domnívám se. a potom je tam určitá ově- doba na ověřování, určitá ověřovací lhůta, kterou povolí smluvní strany, to všechno, co se týká zdravotního hlediska nebo zdravotnického odvětví, potom platby ze strany úřadů veřejných, potom jsou tam úroky z prodlení, to to je také důležitý bod, ale myslím si, že můžeme doufat, že dojdeme ke schodě. Pokud se týká zbytku textu, tak nebude nezbytné eh, procházet nějakým dlouhým legislativním postupem. Samozřejmě my jsme proto, aby ta dohoda byla dosažena ještě před prázdninami a domnívám se, že je to zcela možné. Alespoň v každém případě toto je úmysl a cíl španělského předsednictví kterému přece jen zbývá ještě pár dnů do ukončení funkce. Takže musíme ještě zintenzívnit naše úsilí a ujišťuji vás, že tak učiníme, tak, abychom dosáhli schody s Evropským parlamentem. Takže jakmile ta, ta jednání tedy eh, nabudou trošku formálnější povahu. Poslanci zde se také zmínili o obecných otázkách vnitřního trhu. Pan Busoj například i paní Verňo hovořili o vnitřním trhu v, ve vše, z všeobecného pohledu. A v podstatě oba, oba dva odkázali na tu zásadní otázku, kterou je vzdělávání, školení pracovníků a odborníků. I když ten pohled, úhel pohledu je trošku jiný, nicméně oba se o této otázce zmínili. Profesionální kvalifikace a vzdělávání mladých lidí a v tomto posledním případě skutečně ten dokument získal velký politický význam, protože vlastně je součástí strategie 2002, vzdělávání, zaměstnatelnost mladých lidí. To vše je v samém srdci strategie 2020. Doufáme, že se nám podaří získat maximální mobilitu a samozřejmě vzdělání je spojeno s profesionální mobilitou, takže doufáme, že toho se nám podaří na jednotném trhu dosáhnout tak, aby faktory výroby mohly skutečně se obrátit tam, kde jsou nejefektivnější, kde se to nejvíce hýbe na trhu a to s co největší efektivností je potřeba, aby profesionálové odborníci naš, nach, našli místo tam, kde je zapotřebí jejich kvalifikace, čili zcela souhlasím s připomínkami paní Verňou a pana Busoje o významu tohoto bodu pro vnitřní trh. Domnívám se, že musíme zblížit všechny formy profesního vzdělávání v Evropské unii tak, abychom usnadnili do maximálně možné míry tu mobilitu eh, odborníků nebo vzdělaných lidí, včetně odvětví služeb, a to všude v Evropské unii. Strategický cíl Evropské unie na následující roky je právě vzdělávání a odborná příprava. To jsou skutečně klíčové záležitosti pro to, aby mladí lidé nacházeli kvalifikovaná, kvalitní místa a aby se zvyšovala konkurenceschopnost Evropské unie. Unie nemůže zvýšit svou konkurenceschopnost, pokud se bude snižovat, eh, vzděle, bude zvyšovat vzdělání. Pokud se budou sniž, bude snižovat kvalita pracovních míst a snižovat platy, tak Evropská unie nemůže zvyšovat konkurenceschopnost. Mladí lidé, mladých lidí se to právě nejvíce dotýká a bude dotýkat i v budoucnu. To je tedy strategie pro Evropskou unii mobilita, profesionální příprava, kvalitní a mobilita na pracovním trhu, to jsou vlastně základní prvky naší strategie, takže zcela sdílím vaše stanoviska, dámy a pánové. Několik poslanců také se zmínilo, zejména pan Busoj a paní Vernion také se zmínili o velice důležitých věcech. které leží na srdci předsednictví. A to je otázka přeshraniční zdravotní péče. A z tohoto pohledu jsme velmi spokojeni, protože 7. června na dohodě EPSCO. Por recordar, estaba bastante bloqueada, paralizada Bohužel se nedo, nedošlo ke schodě o tomto textu, bylo to za, a bohužel to zablokovalo naše eh, úsilí, nepodařilo se nám dosáhnout dohody, zejména pokud se týká záruky o kvalitní zdravotní péče a z harmonizace systému zdravotní péče v jednotlivých státech, takže bohužel zde nejsme příliš spokojeni. protože je, je pravda, že toto je skutečně zásadní věc, kterou je potřeba zdůraznit v práci, v práci tedy institucí za poslední měsíce. Na závěr bych také rád pohovořil o směrnici o službách. Pan Bosoj a pan Triantafilides se zmínili o této směrnici, žádali mě, abych vyjádřil své stanovisko. Pokud se týká uplatňování této směrnice v Evropské unii, já se nedomnívám, že je to snadná směrnice, která se bude snadno provádět, ale je to nezbytná směrnice. A protože není jednoduše proveditelná, protože je složitá, zejména pokud jde o legislativní aspekty, které bude potřeba reformovat, tak je potřeba vyvinout skutečně obrovské úsilí. Směrnice o službách je významná strukturální reforma a je zásadní pro, ožive, pro ekonomické oživení. Směrnice o službách je také směrnice, která vyžaduje úsilí ze strany veřejných úřadů, a to velmi zásadní úsilí je případ, který znám nejlépe, to je případ Španělska, pochopitelně. Španělsko převedlo včas tuto směrnici, to znamená do konce loňského roku. Jsme stát, kde eh, je velmi silná decentralizace, takže naše stát, naše, máme stát, centrální, ústřední státní správu a potom regionální a místní a všechny tyto úrovně musí uplatňovat tu směrnici a je pravda, že samozřejmě vyvstávají určité problémy, zejména právního rázu. v oblasti provádění na celém území. Takže mezi institucionální spolupráce je velmi důležitá. Spolupráce na všech institucionálních úrovních členských států je zásadní k tomu, aby to mohlo dobře fungovat nestačí, když to bude pouze ústřední centrální správa, která bude směrnici uplatňovat. Pokud by regionální a místní úroveň správy tak nečinila, tak by to eh, nestačilo. A malé a střední podniky by nadále trpěly velkou administrativní zátěží, kterou by mm, která by bránila dosahování jejich cílů a vlastně nedošlo by k maximální liberalizaci v oblasti služeb, což je cíl. Ne, neusnadnili bychom ne, nebo služby, odvětví služeb by se nestalo konkurenceschopnějším, pokud by nebyla spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi zprávy. A, alusión que el señor Harbour ha hecho al asunto de metrología. Bueno, mm, yo espero... Ještě navážu na to, co jste říkal, pane předsedo, na začátku. Jedná se o dost složitou otázku a bude se to také řešit za belgického předsednictví. Je tam několik eh, otázek, které se stále ještě řeší, eh, probíhá korespondence, ale myslím si, že zatím bylo dosaženo už velkého pokroku a doufejme, že také za belgického předsednictví to dotáhneme k tomu zdárnému konci. Bude se konat, eh, bude to tedy pod eh, záštitou toho tria předsednictví, je to tedy předsednictví eh, společně, tři předsednictví společně sdílí během 18 měsíců společné priority a společný program. Tak tedy funguje to trio předsednictví. A nyní mi ještě dovolte říct několik slov, co by komentář na slova paní Vernion. Palma de Mallorca se konala schůze, také se tam proběhl seminář, desát, bylo to 10. a 11. června, to znamená před pár dny. Bylo to nesmírně užitečné a já jsem také rád, že se té akce zúčastnilo i několik eh, europoslanců. Byla tam také, byl tam také velký počet delegací z Evropské unie, ale také tam byla například i delegace OECD. A pro nás to bylo velice dobrý, dobrá příležitost, jak pracovat na zlepšení eh, bezpečnosti výrobků. Zúčastněné strany eh, prokázaly, že chtějí, aby pr- byla provedena revize směrnice o bezpečnosti výrobků, chtějí lépe spolupracovat, chtějí také spolupracovat s různými orgány pro dozor na trhu, aby bylo e, zajištěno, že spotřebitelé se mohou cítit bezpečně, že výrobky jsou bezpečné. A je to důležité také k tomu, aby byla posílena důvěra spotřebitelů. Je to nesmírně důležité, aby spotřebitelé důvěřovali trhu a důvěřovali výrobkům. A ještě bych také chtěl zdůraznit eh, ten vnější rozměr vnitřního trhu. O tom hovořila i zpráva pana Montyho. Hovořila o e, tom vnějším rozměru vnitřního trhu. Týká se to i bezpečnosti. Eh, nejedná se tedy pouze o hospodářství členských států, ale také o ekonomiky jiných zemí, třetích zemí, s nimiž obchodujeme protože Evropská unie je největší, eh, vlastně největším obchodním partnerem v tom globálním eh, pohledu a proto je také pro nás důležitý i ten externí rozměr. Tím jsem, myslím, vyčerpal všechny otázky, které jste padly. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám všem kteří jste se vyjádřili k tomu, jak probíhalo španělské předsednictví. A já bych také chtěl poděkovat i všem 26 členským zemím, protože jsme všichni velice jednotně spolupracovali, všechny ostatní země s námi ehm, spolupracovali a také bych chtěl poděkovat za spolupráci i ostatním eh, orgánům. Eh, takže pokud eh, rada dosáhla hodně eh, velkého pokroku, tak to také bylo i díky spolupráci s dalšími orgány, a to právě i s Evropským parlamentem a i s vaším výborem. Děkuji, říká pan předseda, velice děkuji za vaše podrobné odpovědnosti, eh, pardon, o vaš, děkuji vám za vaše podrobné odpovědi a také jsme si zapamatovali to, co jste říkal o směrnici o opožděných platbách. A nyní ještě přišla kolegyně Tudnen a já jsem hovořil o tom, že možná řeknete něco o e, také for, o, o foru pro vnitřní trh, které se bude konat za belgického předsednictví. Možná e, byste e, ráda sdělila něco o tom, jak probíhá vaše práce. Děkuji, pane předsedo, ale já bych se chtěla ještě připojit k těm, kteří poblahopřáli španělskému předsednictví. Obecně musíme říci, že Španělsko je země, která hraje vůdčí roli v Evropské unii a jak to pozoruji v Evropě, tak je stále více lidí, kteří se učí španělsky. To je také důkaz eh, o ten zájem o, Latin, o Španělsko a Latinskou Ameriku, takže doufám, že toto že tedy Španělsko i nadále bude eh, předkládat vize pro Evropu, tak jakož to dělají španělští kolegové a kolegyně zde v parlamentu. Je to skutečně vynikající platforma, kde se mohou tyto vize efektivně prosazovat a velmi, jsem velmi ráda, že jste tolik hovořil o mobilitě. Pak je ještě celá řada překážek, které musíme překonat. Mobilita v Evropské unii je určitým způsobem trestána. Máme například, nesmíme například přenášet telefonní čísla do některých zemí, ceny za roaming, eh, telefonní je velmi, eh, jsou velmi vysoké. Takže je zde ještě celá řada úkolů, které máme eh, před sebou, nejen při prosazování směrnice, ale potom jsou zde také další otázky například co se týká práv cestujících, jak to funguje, jak se to bude prosazovat. A zde skutečně přeji nadále Španělsku, aby hrálo tuto vedoucí roli v Evropě i nadále. Říkáte, že ta legislativa na té nejnižší úrovni, na té lokální úrovni, není vždy skutečně správně eh, prosazována. A musíme vlastně také skute- docílit toho, aby na této úrovni se to efektivně uplatňovalo. Již jsme. Musíme nejprve sdělovat naše zájmy, komunikovat o nich tak, aby také eh, občané byli podporovali tady toto. Myslím si, že to je také náš úkol zde ve výboru pro vnitřní trh, vlastně představovat takové fórum. Doufám, že i Španělsko se na tom bude podílet. První schůze bude za belgického předsednictví a potom další kolo bude za maďarského předsednictví a všechny evropské instituce budou znamená Rada, parlament a Evropská komise a také další aktéři samozřejmě. A já využívám příležitost, kolegové a kolegyně, abych vám sdělila, že první přípravná schůze se bude konat v, v listopadu. Děkuji. Ano, já děkuji paní Tun um, za otázku. Možná byste tedy, pane ministře, ještě chtěl odpovědět na tuto otázku a pak se podíváme na další body dnešní agendy. Děkuji. Chtěl bych poděkovat za tento komentář, za tuto otázku. Chtěl bych říci, že sdílím názory, které jste vyjádřila. Také jste eh, hovořila velice pozitivně o podílu eh, nebo o přispění Španělska na tom našem celoevropském úsilí. Eh, také jsem velice rád, eh, že jste zmínila to, že španělština je opravdu mezinárodním jazykem, že světovým jazykem. A myslím si, že právě třeba španělské předsednictví také Eh, přispělo k eh, častějšímu, nebo ke, zviditelnější, ke zviditelnění španělštiny. Španělština také, nebo používání španělštiny také samozřejmě přispívá i k eh, hladčímu obchodování s latinskoamerickými zeměmi a souhlasím s tím, že španělština jako jazyk má velký význam. Také chci ještě dodat, že za našeho předsednictví proběhlo v Madridu eh, setkání, proběhl summit eh, Evropské unie a Latinskou Amerikou a to byl také jeden z takových vrcholů našeho šestiměsíčního předsednictví. Evropská unie má pověření, má poslání k tomu, aby eh, také měla mm, vliv a také, aby měla aby, se, aby spolupracovala s Latinskou Amerikou. Myslím si, že to bylo naprosto jasně ukázáno i během tohoto summitu. Eh, také byly podepsány dohody, eh, také mm, kromě latinsko-amerických zemí byly také podepsány dohody s USA, eh, které se mimochodem týkají i práv cestujících, například z USA se nyní chystáme podepsat uh, dohodu o letecké přepravě, eh, dohodu Open Sky. Je to dohoda mezi Evropskou unii a mezi USA. A tato dohoda Open Sky velice dobře ilustruje to, co jste říkala, totiž jak je velice důležitá mobilita v rámci Evropské unie. Svoboda pohybu musí být klíčovým účelem, musí být eh, naším cílem pro dnešní i budoucí Evropskou unii. A také to musí být jedním z hlavních cílů, o který usilujeme e, pro všechny evropské občany. Také jste hovořila o určitých překážkách vůči volnému pohybu osob v rámci Evropy. Hovořila jste například o těch telefonních e, poplatcích, o roamingu a podle mého názoru právě je ten protekcionismus takovým arcinepřítelem Evropské unie. Protekcionismus v některých oblastech ještě stále přetrvává a tvoří také překážky volnému pohybu osob, tvoří překážku mobilitě. Jsem přesvědčen o tom, že evropský vnitřní trh je také velice úzce propleten s těmi spotřebitelskými právy, že tam je vzájemná silná vazba. Chci vám také připomenout, že naše předsednictví Eh, také zaznamenalo, nebo bylo také svědkem tedy vstupu v platnost eh, eh, listiny základních práv Evropské unie. A právě všechna, i, i tato listina je mm, propojena s myšlenkami práv lidí, práv spotřebitelů a také obecně života lidí ve 21. století. Pane předsedo, nakonec bych chtěl ještě eh, pochválit vaši iniciativu, která se chystá za belgického předsednictví, eh, totiž tedy zřízení tohoto nového fóra. Doufám, že budeme eh, také v tom hrát aktivní roli. Jsem si jistý, že toto fórum bude užitečné, kreativní i inovativní. A myslím si, že to také bude jedna z takových nejvýznamnějších iniciativ eh, Evropského parlamentu. Eh, tato iniciativa um, vlastně bude představena za belgického předsednictví, ale vznikla v rámci celého toho tria. Děkuji. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat a to za to, jak se osobně angažujete, že k nám vždy přijdete do výboru a také se nám hrozně líbí, jak jste nadšený pro tuto tématiku, pro vnitřní trh, pro ochranu spotřebitele, protože to jsou témata, která nám skutečně leží na srdci. A vaše eh, přijetí zprávy pana Montyho, eh, myslím si, že ta zpráva je velice důležitá. Je pan komisař Barnier, a jeho reakce byly důležité pro nás, pro Evropský parlament, protože vidět, že ty plány jsou velice ambiciozní a vy jste zahájili velice úspěšný projekt. Děkuji ještě jednou, že jste k nám přišel. Uh, so, uh, Dámy a pánové, vážení kolegové, pojďme se podívat na druhý bod, který máme na dnešním pořadu jednání. Je to první výměna názorů se zpravodajkou Evelyn Gebhardt a bude tato výměna názorů se týkat její zprávy, která se týká implementace směrnice o službách bylo velice pozbuzující, že jsme slyšeli od španělského předsednictví to, jaký význam přikládají implementaci této směrnice. Jsem si jistý, ale že budeme chtít dosáhnout mnohem více věcí a moc se těším na to, co nám Evelyn řekne za chvíli. Máme zde také stínové zpravodaje. Oba dva jsou zde, pan Hanslík. A já jsem stínový zpravodaj pro eh, druhé téma. Je to dobré, že se nám ten starý tým zde opět spojil. Paní Svensson a pan Salini. A pak eh, Jsou zde ještě další lidé, kteří se zabývali implementací a já bych chtěl dát slovo Evelyn, aby nám řekla, jakým způsobem přistoupila k tomuto velice důležitému projektu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jsme mohli znovu spolupracovat. Tentokrát ne eh, nad textem eh, samotného legislativního textu, ale nad tím, jakým způsobem se v praxi osvědčí to, na čem spolupracujeme. Od začátku jsme v tomto výboru říkali, že by nám nestačilo eh, vypracovat pouze legislativní text a pak na něj zapomenout. Ne, my jsme chtěli vyskoumat nebo vyzkoušet i to, jakým způsobem bude tento text eh, převeden do národních legislativ a nezajímalo nás pouze, jak to vypadá na papíře, ale také, jak to funguje v realitě. A to je důležité, protože tento zákon je takový velice eh, všeobjímající, je velmi široký, je to komplexní dílo a je pravda, že tento text byl také důležitý. Důležitý, protože mm, nám pomáhá dosáhnout to, co jsme si stanovili. Nejprve, trh se službami jsme chtěli v Evropské unii otevřít, a to tak, aby i lidé se svými kvalifikacemi se svým vzděláním mohli v rámci EU eh, e jít do jiné země a začít pracovat. A to je ten druhý bod. Důležitá zde byla i kvalita služeb a zároveň pracovní právo v jednotlivých zemí. A to jsme chtěli ochránit v co největší míře. Takže snažili jsme se najít rovnováhu mezi těmito věcmi a já si myslím, že se nám podařilo tuto rovnováhu najít. Abychom této rovnováhy dosáhli, museli jsme definovat celou řadu věcí. A nejprve jsme si tyto věci chtěli proskoumat v rámci studie, ať to bude eh, studie nebo nějaká důvodová zpráva, vysvětlující zpráva. Mně je vlastně jedno, jak tomu budeme říkat. Pro mě bylo důležité to, aby ten výsledek, eh, který, ke kterému dospějeme, aby byl vypovídající, abychom s ním mohli dále pracovat. V rámci této studie eh, bych chtěla znát odpovědi na několik otázek. A to byly otázky, které jsme si kladli už při vypracovávání směrnice. Já se domnívám, že je zde několik bodů, které jsou skutečně důležité. Nejprve je zde takzvaný screening, tedy revize stávajících eh, legislativ, legislativ stávajících práv, tedy která práva eh, jsou relevantní pro nás v jednotlivých eh, státech a jakým způsobem ta práva fungují. A tady se odkazují ještě jednou na to, co říkal pan López, a to, že nám nebude stačit zjistit pouze to, co se děje na národní úrovni, ale to, co se děje zároveň ve federálních státech, jako je Španělsko či Německo. A co se děje ještě na té nejnižší úrovni, tedy v rámci jednotlivých spolkových zemí v Německu nebo v rámci regionu ve Španělsku? Tady jmenovala jsem opět tyto země, Německo a Španělsko, a chtěla jsem zjistit, jak se, jak se děje provádění eh, jednotlivých zákonů, a to i na těch nejnižších úrovních. Vím, že například ve Francii a jiných státech eh, se kladou tyto stejné otázky. Já si myslím, že to je důležitá otázka. Musíme se eh, zaměřit na to, jak to v těchto státech vypadá, a je důležité postavit se k této otázce jak horizontálním, tak vertikálním způsobem. V některých členských státech je to téma řešeno jenom ver- vertikálně, v jiných jenom horizontálně. A nás tedy zajímá, jestli to takto funguje a zda to stačí. A to je otázka, kterou si v této oblasti klademe. Při této revizi, při tomto screeningu bylo také důležité eh, zjistit jiné věci. Já to nebudu vše teď vyjmenovávat, ale bylo důležité, co například eh, co navrhla liberální frakce, to jsem si vyslechla velice pozorně. Je důležité, abychom například zkontrolovali to, v jaké formě poskytovatele služeb, ale například i odbory či organizace na ochranu spotřebitele, či i organizace, které zastupují zaměstnavatele, jakým způsobem budou zapojeni do tohoto hodnocení, protože i tito všichni aktéři jsou důležití. Další bod, eh, na který bych chtěla poukázat, a to vás asi nepřekvapí, je to, eh, je to jak kontaktní partner, důležitá osoba. Já si myslím, že je důležité, abychom měli eh, důležitého partnera a aby ten partner byl zakotven v této směrnici. Je to subjekt, který by malým a středním podnikům byl co nejvíce užitečný. A já bych chtěla, abychom dávali velký pozor na to, jakým způsobem eh, bude tento subjekt Eh, jednotné kontaktní místo, jakým způsobem bude zavedeno v jednotlivých členských státech. Vím, že se to v některých členských státech povedlo, že to nebyl pouze internetový portál, ale že to byly skutečně lidé z eh, masa a kostí, kteří eh, mohli malým středním podnikům pomoci. Aby bylo jasné, že to není pouze internetový portál, na kterém najdete některé informace, a aby toto kontaktní místo bylo skutečně dostatečné. Důležitá je v této souvislosti i otázka jazyků a já mm, přiznávám to, co říkal pan Bužoj, nevím, nebo možná to byl někdo jiný, eh, který říkal, že je důležité zaměřit se na, tom, eh, na to, jaké jazyky budou poskytovány, aby to nebyly pouze jazyky toho daného členského státu, ale je důležité, aby zde byly nabízeny i jiné jazyky. A já bych se samozřejmě nebránila, pokud by to byla angličtina. Já vím, že to byl jeden z kolegů. Já si dovedu představit, že u takového jednotného kontaktního místa, které by bylo například na hranici u, e, s Francí v Německu, kdy se hovoří e, vlastně buď německy nebo francouzsky, tak by bylo asi logické, aby to, francouz, aby to kontaktní místo, aby se v něm člověk domluvil nejenom německy, ale i francouzsky nebo pokud by toto kontaktní místo bylo u hranic s Polskem, tak aby dalším jazykem byla polština. To by bylo asi pro eh, podniky užitečné, takže mm, aby to nebyla pouze angličtina, ale eh, aby bylo zohledněno, kde se to kontaktní místo nachází. Další bod, který mě docela zajímá, to je eh, správní spolupráce. Spolupráce ta je zásadní asi to bude vždy tak, že dojde k nějakým potížím mezi jednotlivými zprávami. Pokud máte například nějaké pobočky, vždy existují nějaká pravidla, která musí být respektována, nějaká povolení, která budou muset být vydávána. A je důležité zohlednit také kvalifikaci a hlavně dobrou spolupráci. A já samozřejmě souhlasím, že bychom měli eh, zahrnout i ten návrh. Ale že bychom měli zahrnout ještě jiné návrhy, ale každopádně ty bychom měli ještě rozpracovat a ujasnit si, eh, co ty návrhy přesně znamenají, protože ten návrh jsem dostala v angličtině a moc jsem ho nepochopila. Tedy angličtina je pro mě již třetí jazyk a mm, skutečně nepronikla, nepronikla jsem do toho úplně, ale každopádně je to eh, dobrá připomínka. Dál, otázka vzájemného hodnocení. To je pro mě důležité vím, že to navrhl jeden z, můj kolegu, z mých kolegů, vzájemné hodnocení. To je taková novinka, která se objevila ve směrnici o službách. Protože v ostatních směrnicích nebo nařízeních se tato myšlenka neobjevila a bylo by dobré zjistit, jak to vzájemné uznávání funguje, vzájemný přeskum. Abychom zjistili, jestli to je skutečně užitečné nebo jestli to je přebytečné Máme tady nový nástroj a mě by skutečně zajímalo, jak funguje. Funguje, funguje, nefunguje. A chtěla bych skutečně požádat, abychom tento bod nevyškrtli, jak to bylo navrženo, ale abychom tento bod eh, v rámci studie zohlednili. Dále další bod. To je oblast působnosti směrnice. To je skutečně důležitý bod. Oblast působnosti, tady zde dochází k mnohým neporozuměním, měli bychom si ty dopředu vysvětlit. Nejde pouze o výjimky z této směrnice o službách, jde také o vymezení ke stávajícím vertikálním směrnicím, eh, které již v rámci EU existují. Nejde tedy o článek 2, ale také o článek 3. A proto navrhuji, abychom to trochu přeformulovali, aby to bylo jasné, že se jedná o článek 2 a i o článek 3. Že by to mělo pokrývat tyto oba články. Protože nám došly také již návrhy, které se týkaly vztahu mezi eh, vzájemným uznáváním. To bychom chtěli integrovat, ale chtěli bychom říci, že se to týká i článku 3. Já myslím si, že by to bylo rozumné. Takže toto rozšíření bychom klidně mohli provést. To jsou teda témata, která jsem si vybrala, která jsem vypíchla. Samozřejmě existují i další témata, kterým bychom se mohli věnovat, nicméně. Máme zde v pramidlo eh, v parlamentu a otázka je, eh, my jsme se shodli na tom, že chceme velmi rychle pracovat. Například panu Švábovi jsem na schůzi koordinátorů slíbila, že v plénu v prosinci eh, budeme u, u konce s touto prací, takže ta studie nemůže být eh, příliš velká, spíše by měla být zacílená na jednotlivé body, kterým bychom se měli věnovat. Tak, eh, abychom použili to, co navrhl jeden z kolegů, briefing notes, a abychom tyto briefing note nebo tuto studii měli hotovou do prosince a potom bych eh, do září, abychom poté mohli navázat a pokračovat. To byly tedy ty nejdůležitější body, které jsem chtěla zde zmínit. A pak ještě jednou, co se týče toho harmonogramu, na ten bych chtěla upozornit, tak jak jsme se o tom bavili již na schůzi koordinátorů, Ukázalo se, že ten harmonogram je možný. Já bych chtěla, abychom měli dostatek času na pozměňovací návrh, návrhy a proto došlo ke změně názoru, výměně názoru a já bych chtěla, abychom se eh, potkali na začátku září se všemi zpravodaji a na začátku září bych přišla s návrhy termínu, které bych vám sdělila a na základě těchto otázek, které jsem položila, bych byla ráda, abychom vedli eh, první výměnu názorů a abyste mi řekli, jakým směrem se chcete vydat. Poté bychom chtěli také uspořádat workshop, kde bychom eh, představili tyto takzvané briefing notes 29. nebo 30. září a já bych poté přišla s návrhem zprávy, který by měl být přiložen do 26. 27. října a poté 11. listopadu hluta eh, na pozměňovací návrhy eh, Většinou to tak bývá pro zprávy z vlastní iniciativy, ale já si myslím, že takovýto kalendář je dobrý, že budeme moci takto dobro, dobře pracovat. A 30. listopadu v IMKU bych chtěla hlasovat a to by nám umožnilo, abychom na plénu v prosinci provedli hlasování. Tedy prosinec je pro nás důležitý, protože si myslíme, že na konci tohoto roku, na začátku příštího roku by měla proběhnout oficiální hodnocení ze strany Evropské komise a my jako parlament bychom byli na, ve velmi aktuálním stavu, byli bychom dokonce rychlejší než Evropská komise. Eh, nicméně domnívám se, že pokud bychom to stihli víceméně v tomto časovém plánu, tak by nám to pomohlo, pracovali bychom velice rychle a myslím si, že by to byl rozumný způsob, jak postupovat. Také si myslím, že je jasné, že jsme připraveni a otevřeni vůči spolupráci s Evropskou komisí. A již nyní děkuji za veškeré podklady a veškeré informace, které jsem obdržela. Vycházím také z toho, že tyto informace Eh, mi budou posílány i v budoucnu od Evropské komise tak, abychom měli společný základ, eh, z kterého můžeme vycházet. A to bylo všechno z mé strany. Děkuji. Eh, Velice děkuji, Evelyn. A myslím si, že můžeme souhlasit eh, s těmi briefing noty a velice se těšíme, že zítra se dozvíme ještě podrobnější informace a doufejme tedy, že budeme postupovat tak, abychom se dostali do souladu s tím tvým harmonogramem. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, nejprve paní Hanslík. Děkuji, pane předsedo. jsem skutečně velmi ráda, že se znovu můžeme věnovat práci na směrnici o, o, službách. Je to vlastně jeden z nejvýznamnějších právních aktů, se kterým máme co dočinění. Začali jsme již na tom pracovat v minulém legislativním období a za, pro zástupce z nových členských států je to skutečně nesmírně důležité a, a proto skutečně musíme se tím vážně zabývat. Jsem tedy velmi ráda, že jakožto stínová zpravodajka za mou politickou frakci s kolegyní Gebhardovou a s dalšími kolegy mohu spolupracovat a samozřejmě potom bude důležité, jak se bude ta směrnice uplatňovat, prosazovat v jednotlivých členských státech. Když bychom se podívali na stav v prosinci, tak to nebylo uspokojivé, pokud se týká jednotlivých členských států, jak se k tomu postavili. Nyní po dalších šesti měsících můžeme říci, že se situace výrazně zlepšila. Nic mnoho otázek, které byly e, položeny, ještě zůstaly bez odpovědi. Nicméně například to, co již řekla paní Gebhardová, jak vypadá prosazování na e, úrovni států by musí, bude zahrnuta také ta lokální místní úroveň? Vědí vůbec, že taková směrnice existuje? A potom je zde otázka, jak členské státy budou o tom informovat podnikatele, že taková směrnice existuje a že vlastně takovou směrnici potřebují a jak ji mohou využít, anebo jak fungují ta jednotná kontaktní místa pouze v národních jazycích, pouze v jednom jazyce, nebo jak je tomu v Belgii například. Určitě to musí fungovat ve více jazycích, ale musím třeba říci, že v Polsku to funguje v polském jazyce při přeshraničních obchodních transakcích mezi Německem a Polskem by to tak mělo být, jak řekla paní Gebhardt, to znamená v Němčině a v, polšt, v polštině zase na polsko-slovenské hranici by měly být oba dva jazyky a to platí nejen pro mou zemi, ale pro všechny naše státy. Když chceme skutečně reálně pomáhat podnikatelům, aby využívali tato jednotná kontaktní místa, tak to by tak mělo být. To byla jedna z klíčových otázek celé té směrnice. Proto musíme se skutečně zasazovat všichni zde o to, aby při přeshraničním poskytování služeb se využívaly a byly k dispozici tedy také jiné jazyky než jednotlivé národní jazyky. A my jakožto poslanci musíme tedy také využít a této příležitosti. Myslím si, že ten, tato eh, zpráva by měla vyvíjet určitý tlak na členské státy, aby vlastně věděli, že se jaksi nevzdáváme. Co myslím tím vyvíjením tlaku? Tedy my všichni, kteří zde sedíme, když vlastně budeme apelovat a zeptáme se našich členských států, jakým způsobem je a bude uplatňována, prosazována tato směrnice, tak to už bude určitý druh tlaku na naše vlády, na naše členské státy, jakým způsobem se k tomu postavili a jak se s tím popasovali nebo administrativní spolupráce mezi členskými státy existuje vůbec, funguje? jsou například všechny ty výdaje jasné, nebo co se týká administrativních procesů, bylo to již zavedeno, tedy ta zpráva by měla účinně působit pouze tehdy, když se vlastně obrátíme a budeme dotazovat našich vlád, našich vládních institucí a budeme také eh, od nich požadovat určité vyjasnění. Já se domnívám, že náš závazek nebo naše zapojení zde má skutečně velmi důležitou úlohu a Samozřejmě to přispěje také ke zhodnocení této zprávy. Na závěr bych chtěla říct, že ten časový harmonogram, který zde předložila Evelyn Gerbhardt, je velmi dobrý a domnívám se, že do prosince bychom měli celou tu záležitost dotáhnout, k úspěšnému konci. Všechny dokumenty, které zde byly zmíněny, jsou, budou velmi užitečné a je také ten návrh uspořádat workshop se mi také zdá velmi dobrý, kde budeme moci podiskutovat o tom, co se má ještě zlepšit, tak, aby skutečně bychom mohli hovořit o svobodě služeb na vnitřním trhu. Děkuji. Uh, Velice děkuji za vaši eh, prezentaci, kterou jste pronesla s velkým zaujetím. A nyní pan Lechegard, který je zde trošku takovým nováčkem v naší rozpravě o směrnici o službách, takže možná nabídne takový určitý čerstvý pohled, přinese trošku čerstvou krev do této oblasti. Děkuji, pane předsedo, já tedy doufám, že dostojím vašim očekáváním. Nejprve vám tedy chci s dovolením říct, že budu hovořit dánsky, pokud mi dovolíte. Děkuji za to. Tato směrnice je jedna z nejvýznamnějších směrnic, kterou se zde zabýváme v parlamentu, když přemýšlíme o potenciálu, který má tato směrnice o službách, zejména v období boje proti krizi, tak musím říct, že jsem skutečně velmi netrpělivý, protože se domnívám, že eh, bude skutečně potřeba se obrátit na ty členské státy, které jež dosud nic neučinili. Já bych skutečně byl rád, kdyby veškerý ten potenciál byl co nejrychleji využit. Když se podíváme na Montyho zprávu, tak vidíme, že jsou že je tam velmi vysoké procento pracovních míst v Evropě, které závisejí na této eh, směrnici a pouze 20% jich je předmětem přeshraničních transakcí a to je potenciál, který je ztracený, který je nevyužitý. Ten hodnotící proces eh, nyní vidíme, že národní potenciál Kadly je zde ten proces screeningu, který probíhá právě, ale je ještě mnoho překážek na to, abychom dosáhli skutečného vnitřního trhu. Některé členské státy ještě nepřevedly všechny, všechna ta ustanovení. A to stojí hodně peněz, to je prostě drahé v každodenním životě a je to nepřijatelné, zejména z důvodu krize, kterou prožíváme. Mě skutečně znepokojují všechny ty mezery právě to jednotné kontaktní místo, ten one-stop shop, o kterém jsme hovořili, je ještě jen polovina členských států, které akceptovaly tento požadavek zřídit jednotné kontaktní místo. E, členské státy poskytují jen třetinu informací v angličtině. Hodně se zde vede diskusí o tom lingvistickém rezimu a já si myslím, že na hranicích, na hraničních místech by skutečně se mělo hovořit více jazyky, pokud se jedná o spolupráci mezi Německem Rakouskem a Polskem nebo o spolupráci mezi všemi zeměmi Evropské unie. Takže tato diskuse je určitě zajímavá, ale bylo by asi dobré se pokusit nějak pokročit ku předu, abychom se shodli na nějakém jazyku, protože je mnoho malých a středních podniků, které v této chvíli prostě ehm, ještě nemohou využívat toho jednotného kontaktního místa z důvodu jazykových překážek. Já nechci, aby se zde vedla nějaká choulostivá debata. Pro mě samozřejmě by to bylo asi angličtina, prostě tím všichni hovoří angličtina, o tom se stále dá hovořit, mohou to být prostě jiné jazyky, ale abychom měli 23 různých jazyků, tak to skutečně by jaksi bychom šli hlavou proti zdi. Udělalo se pár kroků kupředu, ale také dozadu a myslím si, že ten lingvistický problém by se měl za každou cenu vyřešit, protože to je jedna z největších překážek v této chvíli. Co tedy dělat? já se domnívám, že komise by měla nadále vyvíjet tlak, tedy tlačit na členské státy, které ještě nepřevedly ustanovení té směrnice. Je tedy potřeba využít všechny páky, které máme k dispozici právě proto, aby se vyvíjel ten tlak. Já bych tedy navrhl, abychom měli určitý scoreboard vnitřního trhu. Dosáhli jsme dobrého eh, výsledku s tím s tímto doposud, takže proč bychom to neuplatnili tady? Mohli bychom tedy srovnávat úroveň převedení směrnice v jednotlivých členských státech. Viděli jsme, že to srovnání, ten scoreboard v ostatních oblastech dobře fungoval, tak si myslím, že bychom to mohli využít také, abychom prstem ukázali na ty špatné žáky. Je také nezbytné informovat podniky jsou podniky skutečně informované o tom, co se děje. Myslím si, že zde je ještě hodně práce před námi v té informační kampani. Je potřeba, aby podniky byly do toho všeho zapojené. Potom jsou další oblasti v Evropské unii kde v ob, ve městech, v regionech ještě dobře nevědí, co se vlastně děje v Evropě. Takže zde je ještě eh, velká práce v oblasti informování, která, o kterou je potřeba provést. Takže to jsem chtěl v této chvíli říci. Děkuji. Uh, Mrs. Rula. Paní Ruler, prosím. Já bych chtěla ještě říci k mému předřečníkovi, že v oblasti směrnice o službách se udělalo více než u jiných směrnic. Například 25. 26. května se rada zabývala prosazováním velmi detailně a tak jak to, jak kdybychom to udělali s jinými směrnicemi, tak si myslím, že by to byl ještě krok dozadu u té vzájemného uznávání, takže nemůžeme říci, že u směrnice o službách se nic nedělá uváděli. Myslím si, že problém tady u té směrnice je, že jsme možná měli trošku přehnaná očekávání a nemyslím si, že 60% služeb, které se poskytují v Evropě, že vlastně jsou spíše na lokální úrovni a nenabízejí se na evropské úrovni. Samozřejmě musíme pokračovat kopředu a já osobně bych ještě asi doporučila, abychom popřemýšleli, zda projekty. Možná, že výbor pro regiony by se tím také měl určitou formou zabývat, tím prosazováním směrnice o službách, protože to se hodně týká právě té místní a regionální úrovně a myslím si, že kdybychom zorganizovali to slyšení nebo ten workshop, že možná by eh, byl výbor pro regiony také dobrým partnerem. Děkuji. Uh, uh, Velice děkuji, paní Ruler. A nyní si vyslechneme našeho stínové, to byly tedy komentáře našich stínových zpravodajů. Myslím si, že se zde uh, ukazuje, že, jak, jak řekla paní Gephardt, je velice důležité, abychom naše práci stavili na určitých eh, faktech a skutečnostech. Chci navázat ještě na komentář, který jste zazněl. Hovořilo se o tom, jak na tu směrnici pohlížejí samotní, eh, tě, samotné malé a střední podniky, kterým je určena, na které směřuje. Otázka je, jestli jsme dosáhli určitého, eh, určitého stupně, kdy už eh, vlastně odstraňujeme ty překážky a kdy zlepšujeme prostředí pro malé a střední podniky. Je dost obtížné toto zjistit. Možná bychom se mohli zeptat některých organizací, které zastupují malé a střední podniky, aby nám pomohly s takovým šetřením, s takovým průzkumem. Vím, že například Eurochamber, ehm, tato organizace také mm, provedla určité, určitý průzkum v různých evropských zemích. Možná bychom tuto organizaci mohli požádat, aby nám také dala tyto informace k dispozici. To by mohlo být, eh, to by mohlo být užitečné. A myslím si, že by nám to dalo určitou přidanou hodnotu. Mohli bychom to zařadit do našeho chystaného workshopu. A také se můžeme zeptat, zda, bychom mohl, zda už můžeme také využít některé údaje z těch scoreboards, z těch hodnotících zpráv. A e, Můžeme se také na základě toho zjistit, zda už jsou tedy některé malé a střední podniky více povzbuzovány k tomu, aby poskytovaly své služby přeshraničně. Dále také z takových těch prvních e, zkušeností s provozem jednotných kontaktních míst, e, to také bude zajímavé, abychom zjistili, jaké jsou ty první zkušenosti a doufám, že i na tom workshopu by to, bychom eh, to mohli zjistit. Možná bychom mohli třeba na ten workshop pozvat eh, jednoho nebo dva zástupce eh, těch, těch lidí, kteří pracují přímo na těch jednotných kontaktních místech, aby nám pohovořili o svých zkušenostech. Další otázkou je, nakolik členské státy aktivně prosazují, aktivně pomáhají malým a středním podnikům v rámci svých organizací. Eh, vím, že například ve Spojeném království eh, tam jsem byl také um, pozván na takový den první seminář, který pořádalo, který pořádalo ministerstvo eh, a tam jsme se také setkali s místní tady mm, komorou um, průmyslu a obchodu a hovořili jsme také o tom, nebo tam nám bylo řečeno, že je právě důležitá tato podpora z hora a také se ukázalo, že například mnohé malé a střední podniky vůbec neví o těch nových příležitostech, které se jim nyní otevírají. E, paní Gebhardt e, také ještě mě požádala, abych se e, také vyjádřil k tomu vzájemnému uznávání odborných kvalifikací. Myslím si, že je velice důležité, co v tomto směru dělá paní Vaňo. Myslím, nebo já jsem to však pochopil tak, i na základě feedbacku eh, ze strany některých profesních organizací, že během té transpozice se ukazují problémy s tou otázkou svobody poskytovat přeshraniční služby a eh, jak to tedy, jaké, jaké tam jsou určité Eh, překážky, které se týkají mobility, mm, odborníků mobility, vlastně lidí, kteří mají určité, určitou profesní kvalifikaci, jak je to s tím uznáváním. A také jsou zde nová ustanovení, která otevírají trh. Například je zde možnost pro poskytovatele služeb, aby zakládali různé společné podniky. Například, sem, například to může být takový, eh, takové združení mm, právníků nebo účetních. Myslím si, že pro některé konkrétní profese by to bylo velice zajímavé. A ještě uh, můj poslední komentář. Myslím si, že se dostáváme do velice uh, zajímavé fáze, protože již vlastně mm, zkoumáme provádění směrnice o službách a zároveň zde eh, hovoříme o směrnice o uznávání profesních kvalifikací a tyto eh, dvě oblasti spolu velice souvisejí. Také bych chtěla ještě upozornit na otázku norem a eh, norem kvality pro poskytování služeb. Dnes dopoledne jsme měli velice zajímavé eh, slyšení, také jsme si vyslechli zprávu pana Kožušníka a také jsme si vyslechli odbornici z Rakouské obchodní komory, která hovořila eh, o důležitosti určitých evropských eh, normách kvality při poskytování služeb v rámci EU. Myslím si, že tam je článek 38, takže je, máme v té směrnici o službách eh, takové ustanovení. Tento článek žádá členské státy, aby aktivně prosazovaly eh, určité normy kvality, eh, a které také umožní spotřebitelům, ale těmi spotřebiteli se můžou mínit i podniky, k tomu, aby tedy využívali, aby tedy zaváděli tyto normy a aby je využívali. Mělo by to nakonec usnadnit spotřebitelskou volbu. To znamená, že pokud eh, chceme využívat eh, evropské normy, tak eh, to může vlastně povzbudit i ten přeshraniční obchod, protože pokud spotřebitelé budou znát, budou vědět, že ten, ta služba splňuje stejné normy jako v jejich zemi, tak to může toto povzbudit. Eh, myslím si, že také bude zajímavé vyslechnout si, jak ty členské státy toto, tuto povinnost plní, jak ji provádí do praxe, jak tam došlo k pokroku. A mm, také mm, získáme i určité eh, faktické informace, které se týkají těch norem, abychom získali, jak si vlastně stojíme a budeme pokračovat v této práci. Myslím si, že tato práce nyní dobře pokračuje. Chtěl bych ještě jednou poděkovat paní Gebhardt za práci na tomto důležitém tématu. A také eh, si myslím, že můžeme dojít k různým eh, zajímavým zjištěním a i můžeme i pomoct členským státům k tomu, aby zavedly tyto, eh, tuto legislativu do praxe. A nyní ještě dám slovo komisi a pak se ještě hlásí o slovo paní Šva, paní Vano a další. Ještě se někdo hlásí o slovo? Takže nejprve pan Šváb a pak ještě nakonec samozřejmě pohovoří zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Jako informace Anglie hrala 1-0. Nein, ähm, ich ich hab fünf die ich ganz kurz... Ne, nicméně mám několik bodů, o kterých bych se chtěl stručně zmínit. Za prvé si myslím, že ta diskuse ukazuje se již pozitivní a Stinovi zpravodaj za liberály to, že vlastně ta diskuse, kterou jsme vedli v roce 2006, ale vedla k tomu, že dnes jsme na tom tak, jak jsme. Ostatně bylo to jasně řečeno, že musíme prověřit, co přináší tato směrnice. Za druhé, Samozřejmě, že souhlasím s těmi, kteří ho kritizují to pomalé provádění směrnice. Už někteří už relativně dost zaspali, ale na druhé straně je potřeba jasně říct, že vytváření toho jednotného kontaktního místa ostatně mění eh, státní správa v jednotlivých eh, státech. A myslím si, že tam, kde je to obtížné, tak musíme projevit taky určitou, určitou akceptanci pro ty potíže. Nemůže to být používáno vždy jako omluva pro členské státy, ale je to velmi složitý proces. Takže nejprve se vytváří určitá je to určitá evropská zpráva v rukou jednotlivých členských států, takže například je to spolková zpráva v Německu a myslím si, že by bylo zajímavé podívat se, co se děje a jak tedy to v těch členských státech probíhá. Za třetí, samozřejmě hovořila, poukázala na to i stínová zpravodajka, že je celá řada těch nevyřešených bodů ještě, některé ještě už jsme vyřešeny nebo ne, například práva silniční eh, přepravy a tak dále. Tam je to hodně silně ovlivněno národními eh, zájmy, ale to je spíš bod na jinou diskusi a myslím si, že také informování spotřebitelů eh, se určitým způsobem řeší v té směrnici o službách. Ostatně už je to propojeno se směrnicí o právech spotřebitelů, je to určitým způsobem doplnění. Čtvrtý bod, prosazování nebo uplatňování, to je samozřejmě v kompetenci členských států. Je pravda, že eh, vlastně jsme spodívali na té diskusi v roce 2006, ale nepo, ty členské státy se na tom nepodílely zcela aktivně, ale co se týká vědy, hospodářství, eh, spotřebitelů, tam už jsme viděli určitý pozitiv pozitivní vývoj a pátý bod se týká hodnocení. Já souhlasím s tím, paní Gebhardt, že my jakožto parlament bychom měli prověřovat nebo přeskoumávat to, co nejefektivněji, ale u toho hodnocení jsem trošku skeptický, zda vlastně v té iniciativní zprávě budeme moci dát odpovědi na důležité otázky. Spíše bychom měli také položit otázku komisi, jak ona to vidí ve svém hodnocení, musí nás podrobně informovat v tom svém peer review a potom také na úrovni jednotlivých frakcí, zda skutečně tento proces je užitečný pro tu budoucí směrnici, takže tě, těším se na další spolupráci se spravodajkou a stínovými spravodaji. Děkuji. Okay. Uh, Děkuji co se týčí těch eh, instruktorů v autoškolách, tak to souvisí s tou eh, svobodou poskytovat služby. Děkuji, pane předsedo. Dobrá, tak já pocházím ze země, jsem příliš optimistická ohledně pozitivního převádění směrnice o službách, jednak protože to bylo velmi pozdě, pozdě s velkým spožděním. Určitě, když se ve Francii hovoří o směrnici o službách, tak hned máme v 2005 v hlavě, máme plno nápadů, plno, které nejsou zajímavé nutně a nahání to strach. Takže v mé zemi byl, se nevedl dostatečně sociální dialog a myslím si, že i jiní říkali, že je to velmi důležité pro dobrou, dobré uplatňování té směrnice o službách. Někdo řekl, že je to důležité pro zaměstnanost, pro vnitřní trh. Jsou tam pozitivní body, ale i negativní. Je potřeba uplatňovat ty pozitivní. Já jsem si udělala určité ty průzkum v mém regionu a vysvětlovala jsem, co to je směrnice o službách, že to, co jsme odhlasovali, bylo dobré, protože jim to nahánělo strach, jednotné kontaktní místo, ani jeden podnik to neznal a potom úřední administrativní spolupráce. No, tak tady jsme země s určitými tradicemi, kde ta administrativa je zdlouhavá, složitá a těžko se to mění. Co se týká oblasti působnosti, tak souhlasím s Evelyn. Je zde bod o článek 2 a 3. Pracujeme na tom, samozřejmě z těch pozitivních hledisek jsou tam i kladné body i pro francouze ve spolupráci s národní národním schromážděním a se senátem, protože tam byly určité dezinterpretace, ale které se zdály velmi důležité, zejména u určitých sociálních služeb. Mám na mysli péč, péči o malé děti a tak dále. A to je právě v době krize, kdy ten vnitřní trh by jaksi měl být pozitivní pro některé lidi, které se nacházejí v potížích a ono by se to mohlo obrátit proti těmto lidem, pokud by se to špatně uplatňovalo jednotné kontaktní místo, na tom musíme skutečně pracovat. A malé a střední podniky, někdo zde zdůraznil úlohu výboru regionu. Já si myslím, že právě jeho prostřednictvím bychom mohli zdůraznit to, co je pozitivní a co by se mohlo uplatňovat pro občany v zájmu občanů. A co se týká lhůty, časové harmonogramu, tomu se nebudu vracet, to si myslím, že je dobré. Děkuji. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Venue. I think we need to find some, uh... Děkuji. Já myslím, že zde bude určitě něco, co bude užitečné i pro francouzské malé střední podniky a že to bude úspěšné i ve Francii. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit dánsky. Já musím říct, že se moc těším na tu práci, která nás čeká. Než jsem byla zvolena, tak si moc dobře pamatuji, že, jsme, že se vedla velká debata o směrnice o službách a bylo to vlastně na pořadu jednání i v Dánsku, byla to veřejná debata a Nebudeme tady diskutovat o tom, jak daleko jsme v Dánsku v té veřejné debatě do, došli. Nicméně já si myslím, že to je skutečně dobrý projekt, že je zde dobrý cíl. Eh, paní eh, Gebhardt již řekla, které ty body jsou důležité a je pravda, že zde, eh, že zde dvojí hodnocení. Jednak to vnitřní, to technické, co všechno se musí provádět, zda existuje nějaké to jednotné kontaktní místo a pak je to druhé hodnocení a to má spíš politický charakter. A to samozřejmě závisí na úhlu pohledu. Je důležité, abychom si uvědomili, za jakých podmínek eh, bude tato práce prováděna a zda existují eh, dobré podmínky jak pro eh, zaměstnance, zaměstnavatele, odbory a jiný, jiné subjekty. Je zde tedy vícero subjektů a každý subjekt má svůj úhel pohledu. A je důležité, abychom na tyto úhly pohledu nezapomínali. Dále, k otázce, která je spíše politická a to, jaká je kvalita poskytované služby, jak to souvisí se tvorbou cen a jakým způsobem eh, můžeme eh, rozlišit eh, podmínky také podle kvality poskytované služby. Důležité jsou také podmínky na trhu, vidíme, že je zde spousta výzev, vidíte, že zaměstnavatele i zaměstnanci eh, jdou na trh i do ostatních členských států a je pravda, že, jsme, že se nám ještě nepodařilo úplně vše prosadit s ohledem na eh, směrnici o službách. Podle dánských podmínek, z dánského pohledu si myslím, že to tak úplně ještě nefunguje. Uh, Musíme mít také na paměti, že to je v zásadě projekt společenství a nezapomínejme na podmínky, ve kterých je práce prováděna. Víte, že hospodářství v Evropě spočívá hlavně v zásadě na službách a na vytváření nových pracovních míst. A když se řekne, že se to dělá v Německu, tak se to může e, dělat někde jinde, třeba v Polsku nebo i někde jinde. A já si myslím, že to je takový můj politický názor. Pokud to někde jde v jedné zemi, tak by to mělo jít i v druhé. Je důležité zapojit e, relevantní partnery a dívat se na věc z různých úhlů. Já jsem také e, členkou výboru pro zaměstnanost a tam se chceme také zaměřit na tuto tématiku z, řekněme, ekologického hlediska. A to ekologické hledisko, na to bychom neměli zapomínat. Děkuji. Nevidím, že by se hlásili ještě nějakí kolegové, tak já dám uh, slovo zástupkyni z komise, která vlastně sledovala pečlivě transpozici směrnice o službách. Prosím, máte slovo. Thank you. Velice děkuji, pane předsedo. My jsme velice rádi opět zavítali na váš výbor IMCO, abychom hovořili o směrnici o službách. Komise je přesvědčena, že je to velice dobře načasováno. Je velice dobré, aby Evropský parlament nám pomáhal vyvinout tlak na členské státy, abychom zajistili to, že naše práce bude dokončena. Směrnice o službách, to už jsem říkala mnoha, a i pan komisař Barnier velice často říká o tom, že se jedná vlastně, že tato směrnice znamená vlastně velikou modernizaci celé administrativy a je to také dost složité, aby tato směrnice byla dobře provedena, protože je velice složitá a rozsáhlá. Můžeme říct, že členské státy v eh, poměrně udělali dobré, nebo vyvinuli dobré úsilí, snaží se o e, dokončení transponování této směrnice a komise také e, se snaží e, zaručit, že to, že to to provedení bude dokončeno. Členským státům jsme dali tři roky na provedení, ale nyní už jsme překročili toto období pro provádění a stále uh, ještě vyvíjíme tlak, konstruktivně tedy vyvíjíme tlak na členské státy. Komisař Barnier například vyvíjí tento tlak, když pr- pravidelně e, se stýká s představiteli zemí. A také jsme velice rádi, že Evropský parlament se k nám přidává i v této fázi provádění. Také víte, jaké e, komise v květnu a v březnu přeskoč, e, předložila komentáře. Také co se týče, nebo díky těm hodnotícím zprávám můžeme velice dobře vidět, eh, v čem členské státy pokulhávají a jaké členské státy v čem pokulhávají. Co se týče technické um, úrovně, tak je důležité trošku podpořit ty technické části směrnice, technické provádění. Například se stále ještě pracuje na jednotných kontaktních místech a na zlepšení administrativní uh, Ehm, spolupráce, zejména co se týče těch eh, informačních systémů. V tomto roce, v roce 2010, stále ještě vyvíjíme velký tlak na členské státy, aby dokončili tuto práci. Úsilí parlamentu také mm, zde máme tuto zprávu eh, z vlastní iniciativy. To nám velice pomůže, bude to pro nás užitečné. A proto naprosto souhlasím i s komentářem paní zpravodajky, paní Gebhardové, která hovořila o tom, že je důležité, aby zde došlo k rychlé a cílené akci. Musíme vyvinout dostatek tlaku letos, chceme to dokončit v letošním roce. Myslím, že i paní Hanslík vyjádřila podobné přání a pro komisi to zní jako rajská hudba. Je to Eh, velice dobré. Eh, my bychom chtěli, abyste nám pomohli vyvinout tlak, protože takový tlak pomáhá. Možná si velice často myslíme, že ještě je velký počet zemí, které neprovedly ty směrnice. My podle těch hodnoticích zpráv vidíme velice dobře, jak na tom jednotlivé členské státy jsou, eh, kdo je pozadu a v čem je pozadu. Spolu s vámi na ně budeme vyvíjet tlak. V přesnové radě pro konkurenceschopnost také komise předložila první informační e, zprávu a v květnu to byla další kde, a tam již bylo již osm členských států, které dokončily eh, tu transpozici v horizontální úrovni a je to vlastně výsledek i toho našeho úsilí. Je tam ještě hodně věcí, které se musí dokončit a spoleháme na vaši pomoc. A co se týče také těch jednotných kontaktních míst, tak eh, bych, eh, zde zazněl komentář pana Harbra, že, bych, že byste si rádi vyslechli eh, zkušenosti těch provozovatelů jednotných kontaktních míst, ale také těch malých a středních podniků. Chtěla bych ještě říct, že to je tedy určitý návrh 29. nebo 30. září Eh, nebo v oba dny proběhne zřejmě seminář, jak jste řekli. 30. Eh, září obvykle máme první, nebo míváme, mm, nebo chceme tedy mít první schůzku těch lidí, kteří jsou právě zodpovědní za ta jednotná kontaktní místa. Takže možná bychom mohli hovořit s paní Gebhardovou o tom, zda by se to dalo nějak skloubit. Zda by jste, pokud byste chtěli pozvat některé lidi, kteří eh, právě vedou ty jednotné kontaktní body, tak vlastně oni budou k dispozici, takže možná by se to dalo využít. A ještě se chci vyjádřit ke správní eh, administrativní spolupráci. Je důležité vyvíjet tlak nikoli na zlepšení systému, ale také na příslušné orgány, aby vůbec věděli, jaké jsou ty postupy, aby se s nimi seznámili Komise samozřejmě vám bude k dispozici, eh, vám, vašemu výboru, zpravodaji i stínovým zpravodajům. Můžeme vám poskytnout veškeré informace, můžeme vám poskytnout také aktualizované informace a velice se těšíme na další práci. Děkuji. Velice děkuji komisi. Děkuji také vám za, to eh, velice, za ten zajímavý návrh. Nyní dávám slovo zpravodajce. Eh, už jste hovořila o harmonogramu, nevím, jestli k tomu ještě chcete vyjádřit, ale tedy máte nyní prostor pro vaše závěry. Děkuji. Já bych nechtěla nic moc dodávat. Já děkuji eh, spolu eh, s, s štínovým zpravodajům a také komisi za to, že jasně deklarovali svou vůli s námi spolupracovat. Já si myslím, že naše spolupráce bude dobrá, produktivní a bude to také dobré východisko pro naše spolupráci. Chtěla bych také spolu se stínovými zpravodaji eh, uspořádat workshop. Já jsem si zaznamenala veškeré návrhy, které zde padly a chtěli bychom na nich dále pracovat a na dalším setkání koordinátorů ty návrhy také předložíme. A to jsem chtěla říct pro tuto chvíli. Děkuji. Uh, well, uh, um, Děkuji paní Gebardové za to, že tento proces začne. Děkujeme také všem, kteří přispěli do debaty. A nyní zpět k našemu programu jednání. Chtěl bych vás upozornit, že se zde zítra ráno v 9 znovu setkáme. Setkáme se s Andrásem Švábem a začneme se směrnicí o právech Eh, spotřebitelů. Máme celkem 166 pozměňovacích návrhů. Eh, navrhuji, abychom eh, hlasovali elektronicky a DJ vám zašle sdělení. Prosím, nezapomeňte na své hlasovací karty. Dnešní jednání je ukončeno a následuje setkání koordinátorů, kteří